Diamo inizio, colleghi. Vážení kolegové, Possiamo riprendere dal... Vážení kolegové, takže budeme pokračovat. Jsme u bodu 9. Velmi stručně, protože budeme také hlasovat zemědělské statistiky a statistika rybolovu. Musíme se přizpůsobit Lisabonské smlouvě v tomto textu a budeme tedy hlasovat o návrhu, pokud jde o určité změny v oblasti zemědělské statistiky a statistiky rybolovu. Návrh komise nepředstavuje žádné problémy pro parlament. Zahrnul jsem tam pouze devět pozměňovacích návrhů abychom se vrátili k té formulaci, na které jsme se dohodli ve společné dohodě mezi všemi třemi institucemi, pokud jde o aktiv přenesené pravomoci. Takže pokud jde o přenesenou pravomoc pro komisi, ta lhůta pro tuto pravomoc nesmí být neurčená, ale musí být omezena na pět let. Byli jsme informováni ovšem, že Rada navrhla nějaké další změny, některé ovšem jsou problematické, pokud jde o stanovisko parlamentu, jak jsme o tom diskutovali i včera. Pokud Rada bude chtít skutečně tuto pozici zastávat i nadále, budeme muset zorganizovat dialog, eh, trialog. Vážení kolegové, pokud nemáte další otázky a nepřejete si vystoupit, navrhuji tedy, abychom hlasovali a mohli bychom hlasovat en blok. Souhlasíte tedy? Nikdo není proti? Elektronické hlasování. Un voto finale elettronico, quindi la adesso. Musíme tedy hlasovat elektronicky. Připravte si prosím kartičky. Jste všichni připraveni? Takže zahajuji hlasování unblock těm devíti pozměňovacím návrhům. Kdo je pro? Prosím, hlasujte. Prosím, řekněte, pokud někdo nemá kartičku, přihlaste se u sekretariátu, ano. Takže jsme odhlasovali jednomyslně. Děkuji vám. Takže zahajuji hlasování a tentokrát konečné hlasování ke zprávě, tedy s těmi pozměňovacími návrhy. Zahajuji hlasování. Takže teď zahajuji hlasování. Uzavíráme hlasování. Výborně. Takže je to schváleno. Bene, proseguiamo colleghi. Allora punto 10, presentazione a cura del... Vážení kolegové, výborně, takže jsme u bodu 10. Prezentace komise o legislativním návrhu o přechodných ustanoveních pro rok 2014. Vážení kolegové, přechodná ustanovení musí schválit Evropský parlament a Rada do konce roku. Tato přechodná ustanovení mají zajistit, abychom v roce 2014 mohli poskytovat podpory v rámci společné zemědělské politiky. Tato pravidla by měla umožnit členským státům, aby přijali určité právní závazky k některým opatřením v rámci programu rozvoje venkova, který již tedy bude existovat v roce 2014 s jistotou, že náklady budou skutečně tedy ehm, dále moci být hrazeny v programovacím období. Jsou tam tedy přechodná ustanovení také pro nový členský stát pro Chorvatsko a umožňují, aby pokud jde o přímé platby, v souvislosti s rokem tedy 2013 se mohly ve stejném rozsahu eh, používat i v roce 2014. Dále koordinátoři rozhodli, že skupina PPE bude tedy nositelem odpovědnosti, pokud jde o zprávu, která vznikne na toto téma. Máme mezi námi pana to si se z komise a ten k tomu řekne ještě více a já požádám kolegy, aby se zapsali, pokud si přejete vzít si slovo. Dávám slovo teď zástupci komise. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji eh, poslancům tohoto výboru eh, za to, že mi umožnili vysvětlit stručně, na čem se zakládá tento návrh. Nemusím zdůrazňovat, že v současné době probíhá intenzivní práce v rámci trialogu mezi institucemi s cílem zajistit, aby reforma společné zemědělské politika mohla být zahájena nebo prováděna od 1. ledna 2014. Jsou tady eh, určité věci eh, právní, které souvisejí s reformou politiky, která má začít od 1. Eh, ledna. Jsou tady určitá přechodná ustanovení, která bude třeba přijmout, aby přechod na nový systém proběhl hladce. Aby byla zajištěna kontinuita. A o to v tomhle návrhu jde. Pokud je o přímé platby, eh, tak tam se pokoušíme členským státům eh, a zejména platebním orgánům ve členských státech se dobře připravit na vstup do nového systému, eh, což si samozřejmě bude vyžadovat určité úpravy způsobu rozdělování pomoci. Také chceme dát eh, zemědělcům čas na to, aby se informovali o důsledcích nové politiky. protože žádosti na rok 2014 budou ehm, posuzovány podle přechodových pravidel, eh, která zohlední také přístup Chorvatska. Ve druhém pilíři musíme eh, překlenout dvě eh, navazující programová období. To se stalo už eh, dříve. Ovšem teď je tady několik věcí, které potřebujeme také zohlednit. Specificky. Za prvé, hm, od ložení nových přímých plateb znamená, že musíme vyjasnit určité věci, které eh, se budou týkat eh, referenční hladiny pro eh, akční opatření v této oblasti a také pro kontrolu dodržování předpisů cross-compliance. Jsou tady některá ustanovení, která umožní členským státům dělat eh, v nové závazky, po které se týkají plochy a eh, zvířat, i když eh, zdroje pro stávající období budou vyčerpány a také, aby mohli pokračovat s novými závazky, které budou platné pro další finanční období. Pokud je o horizontální nařízení, tak je potřeba určitá přechodná opatření, která by zaručila eh, eh, trvalost systému odměňování eh, zemědělců a Ajaxu například při přechodu do nového systému. Rád bych tady zdůraznil, že Přechodná opatření také obsahují ustanovení, která umožní členským státům převádět prostředky mezi pilíři, tedy flexibilitu. A s přihlednutím k rozhodnutí přijat a to s přihlednutím k rozhodnutím eh, summitu. U převodu eh, prostředků mezi pilíři dobře víme, že Rada a parlament eh, přijali dohodu, která je třeba, tedy, o které je třeba ještě se shodnout. To umožní aby eh, se eh, nařízení potom mohlo přizpůsobit eh, závěr, konečným rozhodnutím, která se budou přijímat. Pokud jde o rozpočtové dopady, tak zohlednění, tedy vzhledem k závěrům rady, se očekává snížení plateb o 130 miliard na rok 2015, což odpovídá tedy žádostem o přímé platby za rok 2014 a e, ve srovnání s opatřeními na e, rozvoj venkova dojde k určitým posunům e, bez finančních dopadů. Ale zatím nejsme schopni ten přesný dopad kvantifikovat. Tohle obecně je jádrem tohoto přechodového nařízení a rád vám odpovím na jakékoliv podrobnější dotazy. Děkuji. Molto bene. Grazie, tas. Ano, děkuji mnohokrát. Řekl bych, že to bylo skutečně zcela jasné. Máme tady kolegy, kteří se hlásili o slovo, prosím. Eh, gracias, presidente. Yo simplemente... Ano, děkuji, pane předsedo. Pouze bych chtěla položit několik eh, otázek komisi. Nejprve bych chtěla poděkovat za vystoupení, mám však pocit, že zde zazněly v podstatě stejné argumenty jako včera, pokud jde o otázky rozpočtové kázně. O tom se tady jednalo tedy včera. Nicméně je třeba reagovat také na očekávání zemědělců eh, ve vztahu k tomu, jak se bude vyvíjet příští rok. Bude to mít samozřejmě i finanční dopady související tedy s dohodou uzavřenou v rámci Rady ministrů. Vidím zde určitá čísla, určité změny, eh, které byly poskytnuty v přílohách. Myslím zejména na přílohu 8, kde se hovoří o podpoře podle jednotlivých členských států. A pokud si to tedy přečtu správně, eh, tak výpočty byly provedeny na základě této dohody. Musím říci, že náš výbor žádá aby zde skutečně byly poskytnuté tedy informace podle jednotlivých zemí. Komise říká, že ty informace nelze jaksi e, nějakým způsobem sdělit, že nejsou vlastně v této formě k dispozici. E, uvažuje se tady o tom, že by to snižování bylo tedy následkem rozpočtové kázně, anebo to jde ještě nad rámec této rozpočtové kázně. Já jsem nikdy nebyla nějaká vynikající matematička, nicméně bych chtěla zdůraznit, že když ministr v mé zemi říká, že máme tedy eh, potřebu mít jaksi více prostředků ve vztahu k této věci. 25%, pasando de 5.155.000 a 4.833. Entonces,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 Děkuji, pane předsedo. Moje první otázka se týká stejné věci, jako o ní hovořila kolegyně. A mám ještě procedurální věc. Celé nařízení bychom teď tady v parlamentu měli projednat. A jak nám komise právě řekla, jde samozřejmě také o finanční pravidla, a my to děláme, aniž bychom měli rozpočet na příští rok. Nemáme víceleté financování, takže v této kombinaci můžeme vůbec schválit eh, tato pravidla, když nemáme rozpočet? A druhá otázka na komisi. Pokud je o rozvoj venkova, jaký je časový plán, to znamená eh, státy, země, kdo je kompetentní eh, pro ta, tyto plány. Musí se předložit už v roce 2013 a nebo až v roce 2014, až budou státy dělat své plány. Neumím si představit, že do konce roku eh, v členských státech a ve všech regionech my máme 21 takovýchto plánů rozvoje venkova a nedokážu si představit, že bychom to do 31. prosince 2013 dokázali vypracovat a schválit na úrovni státu i komise. Děkuji. Grazie Herbert. C'è Luis Capula Santos che ha chiesto la parola. Luis.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 to ukazuje, nebo je to takové relativně málo slušné, jako kdyby parlament neexistoval a to se tolerovat nedá. A druhá otázka je taková praktická, souvisí s rozvojem venkova. Poté, co jsem viděl, je situace taková, že členské státy mohou mít nové závazky v roce 2014 v tomto programu. Jenže 2014, pokud je o rozvoj venkova, je stále ještě rokem, kde dobíhají účinky minulých let, čili bychom to měli takto zohlednit pro schválení projektů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 a musíme zde mít v podstatě i další otázky spojené tedy s reformou společné zemědělské politiky. My jsme v podstatě chtěli upřesnit význam tohoto legislativního aktu, který je těsně spjat s ostatními. A je důležité, aby zde byla opravdu těsná spolupráce mezi spravodajem a mezi těmi, kdo se zabývají těmi čtyřmi dalšími tématy, je totiž nutné, abychom skutečně zde měli jasný, koherentní tedy přístup k tomu, co eh, jak si zaujmeme, jaké stanovisko zaujmeme právě v souvislosti s tímto nástrojem. Nezávisle tedy na stanoviscích vyjádřených komisí a radou. Je jisté, že tyto věci spolu těsně souvisejí a že tedy parlament z toho bude jak si vycházet při reformních snahách. Děkuji, pane předsedo. Ptáte se na velice vhodné otázky, ale eh, eh, nejdříve eh, odpovím panu Kapulasi Santusovi. Nejenom vás vnímáme jako existující instituce, a to dobře víte, velice vás cítíme ale také vás vnímáme jako instituci, která se hraje klíčovou úlohu v této rozpravě. A proto všechno, co souvisí eh, s MFF, s víceletým finančním rámcem, a souvisí s touto institucí, eh, se dává do závorky. Ovšem je tady určitý harmonogram, který je stanovený od 1. ledna 2014, tak nebo onak budeme muset eh, zaručit eh, hladký přechod eh, ze stavajícího systému do nového. A proto se toto nařízení snaží poukázat na ty oblasti, jak u přímých plateb, tak u rozvoje venkova, kde je třeba se připravit na přechod. Jak se přejde u přímých plateb, aniž by se, vyjasnila čísla, aniž by se vyjasnila čísla, to není možné. No ale všichni doufáme a všichni postupujeme tímto směrem, že ta čísla budou prostě co nejdříve známá. Protože jinak ten přechod eh, bude obtížnější. Přijímám eh, to, co říkáte o tom, že je třeba mít eh, přesná čísla. A předám to odpovědným kolegům ale jistě eh, také dobře víte, eh, jaká je situace. Já si myslím, že eh, snaží vyřešit čísla u přímých platev, protože to, o těch bylo rozhodnuto transparentním způsobem. Je třeba větší mm, jasno u otázek rozvoje venkova, to jste řekli jasně. A potom další oblasti. Hmm, samozřejmě eh, tam se rozhodne tím způsobem, eh, o jakém eh, jste hovořili. Tady zcela akceptuji to, co říkáte. A potom o opatření k rozvoji venkova. Ta budou mít určitou kontinuitu a projdou určitými změnami ta opatření k rozvoji venkova ehm, budou mít vazbu na přímé platby, protože jsou tady, tady flexibilita v jednotlivých členských státech. Všechny regiony ve členských státech eh, v současné době pracují na eh, přípravě nadcházejících programů podle eh, logiky, která je v souladu se společným strategickým rámcem v rozhodnutí přijatým komisí. a, a priority by měly být hotové do léta. Jakmile budeme eh, znát všechny podrobnosti toho, co eh, se dohodne, můžeme pokračovat dál. A víme, že ozelňování víceméně určí eh, tu základní úroveň. A potom zemědělsko-ekologické programy podle toho eh, se dostanou do příštího období. Takže my se tady pokoušíme zajistit eh, tedy eh, hladký přechod na základ, podle základních pravidel a otevřít možnost úprav, až budou známé další faktory. Tedy doufám, pane předsedo, že jsem mm, obecně vysvětlil, z jaké logiky vycházíme A všechno, co souvisí s rozhodováním Mezinárodního měnového fondu, je, eh, tedy pardon, o víceletém eh, rámci, je v závorkách právě eh, z úcty k vaším instituci a k tomu, že se to ještě bude finalizovat. Děkuji. Grazie bene, credo che sia... Děkuji mnohokrát. Myslím si, že skutečně se ty věci vyjasnily. Nikdo další nežádá o slovo, ještě i radše, prosím. Ano, omlouvám se, ale ještě eh, se zde neupřesnily věci v podstatě k tomu, co jsem zde vyjádřila jako své pochybnosti. Když se podíváme tedy na ta čísla pro Španělsko, je to následek rozpočtové kázně nebo je to nějaké snížení, které má ještě jiný základ? To je velmi důležité. Ano, ta sosi Můžete nám prosím tyto věci upřesnit, i když myslím, že ta odpověď bude kladná. Ano, eh, ty procentní tabulky eh, budou poskytnuty tak, aby eh, jste měli podrobnější obrázek. Sí. Uh, grazie al... Ano, děkuji. Děkuji komisi, děkuji panu řediteli a je jisté, že komise zvolila přístup přenesení výsledků jednání do těch jednotlivých textů na základě právě těch přechodných ustanovení, takže vycházela z tohoto eh, přístupu, nicméně Evropský parlament k tomu ještě jaksi nedal své jednoznačně souhlasné stanovisko. Ale teď tady máme další žádost o slovo foram calculados com mais transparência do que. Je tady, uh, myslím, že teď tady byla zavedena vysoká úroveň transparentnosti. A myslíme si, že uh, stejně tak eh, transparentně by se mělo nakládat s veškerými těmito údaji. Proto bych rád požádal uh, komisi, aby výboru eh, zaslala údaje o finančních obálkách, eh, které byly odsouhlasené eh, na radě 8. února. Neboť se zdá, že ta vyjednávání byla uzavřena a všichni ministři oznamovali čísla při odjezdu z rady, ale samozřejmě tady v parlamentu kde bylo užitečné kdybychom se dověděli o těch číslech, protože tady uh, ovlivňujeme rozhodování o tom. Děkuji všem. Myslím si, že můžeme přejít k následujícímu bodu. Jde o představení studie o úloze životního prostředí bílkovinových plodin v nové společné zemědělské politice. A já bych chtěl zde uvítat paní Kristin Watson ze Skotska, která nám tuto studii dále přiblíží. Týká se to tedy o možnost zvýšeného pěstování bílkovinných plodin v rámci SZP. Také vítám dalších pět pracovníků této skupiny výzkumných pracovníků z výzkumného, z výzkumných středisek v Německu, v Helsinkách a také tedy z dalšího německého výzkumného střediska. A teď bych dal tedy slovo paní Watson, aby nám skutečně tuto studii představila a požádám kolegy, aby se potom zapisovali, pokud budou mít zájem vzít si slovo. Takže máte 20 minut, prosím. Dobré dopoledne a děkuji vám za příležitost vám představit naši studii. Máte před sebou návrh zprávy a od té doby, co jsme jej napsali, se situace vyvinula. Eh, naše zpráva vychází eh, z eh, vědeckých dokladů a použili jsme také odborné posudky, ale budeme vítat i vaše vstupy, abychom je mohli zohlednit v závěrečné verzi zprávy. Nejdříve vám připomenu, co jsou to bílkovené plodiny a proč nás zajímají. Všechny bílkovinné plodiny patří do rodiny eh, v luštěnin, včetně harachu, eh, čočky, eh, bobů a v lupinu. Všechny obsahují v aminokyseliny obsahující dusík a hlavně nám jde o to, že luštěniny a bílkovinné plodiny jsou schopné dělat něco, čemu se říká biologická fixace dusíku. Pokud se podíváte na obrázek kořenového systému, vidíte tam ty malé boubele hmm a bakterie, které v nich žijí, jsou schopné stahovat dusík z atmosféry a přeměnit jej na rodinné, tedy rostlinné eh, v bílkoviny a není třeba tyto eh, rostliny tedy přihnojovat. Eh, také luštěniny kvetou charakteristickým způsobem, které jistě eh, rozpoznáte. Všichni asi známe eh, čočku a hrách a lusky, ve kterých eh, jsou jejich plody. A tady hovoříme v našem příkladě také o bobech a v lupině. Další důležitá součást luštěnin jsou pastvinové luštěniny, jako je čtyřlístek a jetel a podrobnější popis o těchto pastvinových luštěninách najdete v příloze. Výroba dobytka v Evropě závisí na dovážených bílkovinách. Pokud se podíváte na čísla vlevo, tak uvidíte trvalý nárůst dovozu jak, sojových, jak sojové pokrutiny, tak sojových bobů od roku 1960. A my jsme zde také eh, nasínili eh, ceny eh, sojových bobů a sojových pokrutin těmi tou šrafovanou a nepřerušovanou čárou. A jak vidíte, dova, dos, došlo zde k nárůstu cen a to může ovlivnit i dovozy. Můžete o tom přemýšlet, pokud jde o objem ale i pokud jde o e, plochy mimo Evropu, e, které je třeba k výrobě e, těchto sojových bobů. Vpravo vidíte diagram vývozu naší půdy mm, o orné. My velmi dobře vyrábíme sacharidy a vyvážíme je, ale dovážíme hodně bílkovin. To je asi 14 Eh, světových eh, zásob soji nebo výroby soji, eh, která se tedy vyrábí na velké části na mnoho milionech hektar, na 40 milionech hektarech mimo. I ta nejtmavější část tady jsou oblasti do 25 pěstování bílkovinných plodin. Takže vidíte, že v Evropě se tyto příliš nepěstují. Pokud jde o e, zemědělce, kteří e, je pěstují, tak zásadní e, výhoda je, že ušetří za hnojivo na dusíkaté. Hmm, a nejenom během pěstování plodiny samotné, ale i v následujícím roce, kdy dusík zůstává v půdě. Další výhodou je, že v rámci rotace bílkoviné plodiny mohou mít i jiné dopady než eh, jenom ten zanechaný dusík. Mohou totiž snížit nemocnost plodin, zlepšit eh, stav půdy a její eh, plodnost. A viděli jsme, že to, co přijde po luštěninách, má kolikrát o 15 až 25 vyšší výnos než normálně, takže to je jednoznačně při rotaci plodin velká výhoda pro zemědělce. Když se podíváme na širší přínosy pro životní prostředí, které souvisejí s eh, dusíkovým cyklem, tak jsme hovořili eh, o snížení použití dusíkatých hnojiv, ale je tady také eh, snížení objemu fosilních energií nebo e-, energií z fosilních zdrojů, které potřebujeme na jejich výrobu a také e, se zde zadržuje oxid dusný e, který se vyrábí při, e, nebo který vzniká při výrobě dusíkatých hnojiv. Sam tedy bílkovinné plodiny jej mnoho nevydávají při svém pěstování. Další důležitý ekologický efekt bílkovinných plodin souvisí s biodiverzitou vidíte eh, ty pestrobarevné květiny a jak jsou tedy přitažlivé pro opilující hmyz, což je důležité nejenom pro eh, luštiny, ale i pro další eh, rostliny v zemědělské krajině. Ehm, bílkoviny, ehm, bílkovinné plodiny ehm, a tedy luštitiny zajišťují důležitou rozmanitost, biorozmanitost pro půdu a tedy podporují i biorozmanitost nahoře pro plodiny. Jedna z důležitých věcí, která se týká dovozu bílkovinných plodin, je nebo souvisí s tím, co se stane v oblastech, kde se tyto plodiny pěstují. Velká část bílkovin, které dovážíme, pochází z Jižní Ameriky. A tady vidíte na, vpravo nahoře, že eh, poté, eh, co eh, se tam řadu let v intenzivním systému hm, pěstují bílkovinné plodiny, dochází k změně používání půdy a k její degradaci, což je třeba časem zvrátit. Takže jsou tady věci, které souvisejí s velkoformátovým nebo s tedy pěstováním na velkých eh, plochách v těch zemích, odkud pocházejí eh, tyto rostliny. Tohle je tak trochu složitější graf, ale ukazuje eh, posouzení životního cyklu pro srovnání ekologického dopadu komodit a produktů a procesů, které souvisejí s výrobou masných výrobků v Evropě. Tady jsme eh, vzali eh, z literatury studie, které srovnávají eh, v té horní části použití domácích luštěninových krmiv s dováženou sojou. A důležitým signálem je, kolik těch čísel je zelených. Zelená je ekologická výhoda oproti dovážené soje. V některých případech budou negativní efekty, ale jsou tady důležité pozitivní efekty, pokud jde o energetickou náročnost a emise skleníkových plynů. V zásadě tady hovoříme o dodatečném eh, přínosu eh, pro eh, bílkoviny vyrobené přímo na statku, to znamená, že se tam snižují nároky na dopravu. Nárůst spotřeby vepřového a drůbeže je důležitým faktorem eh, pro zvýšení dovozu eh, eh, bílkovinných, tedy rostlinného, rostlinných bílkovin. Tady spodní pruh je maso z přežvíkavců, tedy hovězí, to, které se příliš nezmění, ale pokud se podíváte na tu, ty horní pruhy, tak to je eh, vepřové a drůbeží a to je zde eh, spojeno s dováženými, hm, s dováženou sojou. A tak vidíte, že s nárůstem spotřeby masa eh, se také, také narůstá dovoz soji. Je řada agronomických problémů, které souvisejí s zvýšením pěstování bílkovinných plodin v Evropě. Na eh, tomto grafu vidíte, že mezi lety 1960 a 2010, podíváte se na tu horní eh, křivku, tak eh, vidíte vývoj pšenice v Evropě. Je to z Francie jako příklad evropské výroby, ale celkově evropská a tedy objem pšenice pěstované v Evropě narostl asi třikrát. Podívejte se na výrobu soji a výnosy eh, ze eh, soji v Evropě a výnosy ze soji a pšenice ve Spojených státech. Tady eh, vidíte investice do křížení v rostlin a agronomiky sériové výroby. Takže jednoznačně pšenice má komparativní výhodu v evropském kontextu ale i jak ceny eh, sojových bobů, tak eh, hnojiv rostou, takže eh, v budoucnosti se ta rovnováha může změnit. Vidíte zde také, že je tady celá řada zásahů, které souvisely s příslušnou politikou na zvýšení pěstování bílkovinných plodin v Evropě. Nicméně tady nahoře vidíme, že nárůst objemu pěstovaných bílkovinných plodin v letech 1960 až 2010 klesl. Tady eh, ta černá eh, a eh, červená křivka dole ukazují hrách a sojové boby ale celkově eh, vidíme, že ani eh, zavádění eh, politiky neovlivnilo celkové nízké pěstované objemy a jejich pokles. V současné době se chceme zamyslet nad tím, jak může politika změnit situaci. Bílkovinné a plodiny mají složité veřejné dopady a proto se musíme zamýšlet nad tím, jak jak eh, vytvořit integrovanou politiku eh, za pomocí eh, řady různých konkrétních opatření. Pokud chceme změnit bílkový deficit, tak se musíme zamýšlet nad opatřeními v rámci společné zemědělské politiky, která budou založená na vyvážení systému. Ne, abychom nutili někoho pěstovat luštininy. Hovoříme tady o cílích pro nebo nehovoříme tady o cílích pro eh, výrobu bílkovin, ale hmm, o určitých podnětech, které se budou zabývat jak výrobou, tak spotřebou eh, bílkovinných plodin. Je celá řada důvodů, proč eh, je eh, veřejný zásah ospravedlněný a já doufám, že jsme vám už některé z nich eh, dokázali, když jsme hovořili o prospěchu pro zemědělce, o situaci v roce 2020 a hm, o proteinové, o tedy o proteinové mezeře. A teď se podívejme na určité možnosti. Nejdříve eh, si myslím, eh, že eh, je možností i přísnější požadavky na v, v rozmanitost plodin. Ty stávající požadavky ve společné zemědělské politice ke, ke změně nepovedou. Pokud by k ní vedly, nebo pokud mají k ní vést, tak místo nahrazení jedné obiloviny druhou musíme hovořit o opatřeních, která budou zohledňovat různé plodiny. na no, negativní, eh, tedy zápornou eh, výhodou může být tedy eh, menší svoboda výběru plodin a může to vést k nižší ziskovosti. Potom je tady klasifikace v oblasti osázených luštěninami k co by ekologických oblastí. A to může být v rámci ozelenování v pilíře 1. A tam si musíme mm, klást, eh, jak eh, chceme, aby bílkoviny, eh, tedy aby v luštininy neodbouraly jiná opatření, jak máme živé ploty a nárazníkové zóny, ale spíš, aby obměnili oblasti, kde je intenzivní zemědělství. Ten dopad bude také záviset na celkové ploše v rámci eh, v oblasti eh, ekologického zaměření. Potom třetí eh, možnost je, jsou dobrovolná, dobrovolné systémy vázané podpory. V novém systému bude bílkoviná prémie zrušena, ale je tady ustanovení k dobrovolnému systému vázané podpory. A to může být velice důležité na podporu v pěstování eh, bílkovinné plodiny. Pokud by členské státy eh, toto podpořili, tak se můžeme eh, dostat z méně než 6%, mm, méně než 3% na 3 až 6%. A, samozřejmě tohle bychom museli zohlednit v rámci VTO. A ty dotace by musely být vysoké, aby to celé fungovalo. Potom jsou tady další tři eh, navrhované varianty v rámci společné zemědělské politiky. Za prvé eh, propagování eh, luštěnin v rámci v agroenvironmentálních systémů nebo programů. Tady se ovšem hodně omezuje svoboda. Hlavním cílem tady je biodiverzita a ochrana krajiny. Bylo by třeba flexibilního přístupu, tak abychom co nejlépe dělali, tedy co nejlépe využili těch eh, přínosů, například nějaký bodový systém. Další eh, možností by bylo zvýšit podporu eh, biozemědělství. Protože samozřejmě biozemědělci nemohou používat dusíkatá hnojiva, tak pěstují luštěniny a tak dostávají eh, dusík eh, do systému. A proto, když podpoříme zemědělce tyto, tak eh, se budou více pěstovat luštěniny. Tyto biofarmy ovšem fungují v rámci nějakého etablovém rámci a, etablovaném rámci a spotřebitelé platí extra za tyto produkty. Ovšem toto bude drahá varianta. A netýká se to jenom přínosu luštěnin, ale dalších ekologických přínosů biozemědělství. Další možností v rámci společné zemědělské politiky jsou investice do výzkumu v křížení a technického pokroku a to může probíhat prostřednictvím Horizontu 2020. Víme, že bílkovinné plodiny reagují na výzkum a vývoj z jiných zemí. Musíme zlepšit křížení rostlin nebo šlechtění rostlin tak, abychom zvýšili výnosy a jejich stabilitu a také odolnost vůči škůdcům a nemocem. A také musíme zemědělcům vysvětlovat, proč eh, mají chtít eh, pěstovat eh, bílkovinné plodiny. Z dlouhodobého hlediska musíme také tady hovořit o dlouhodobé finančním rozdílu oproti obilninám. Takže to, bylo, eh, to byly všechny ty varianty, eh, o kterých jsme eh, které jsou možné v rámci stávající společné zemědělské politiky a teď jak podpořit také mimo tuto politiku bílkovinné plodiny. Bílkovinné plodiny jsou součástí ochrany, tedy politiky ochrany klimatu. Pokud chceme snížit v emise v oxidu u dusíku, tak Ehm, pokud se nám podaří snížit výrobu dusíkatých hnojiv, tak to docela jistě pomůže. A to právě bílkovinnými plodinami můžeme dosáhnout. Potom jsou tady, je tady eh, živinová politika. Víme dobře eh, tady o směrnici eh, o dusíku a o v rámcové vodní směrnici. Potom podpora producentských iniciativ. To by ovšem mohlo mít eh, zásadní dopady v různých regionech, odlišné dopady. A dokonce by to mohlo vést i k intenzivnější produkci, aby se um, umělý dusík mohl lépe využít v některých oblastech. Um, Vyvažování eh, výživ, tedy živin se už někde intenzivně používá, ale ehm, Eh, ještě eh, zde není, nebo je třeba jej doladit, pokud jde o eh, fixaci dusíku. Poslední varianta je podpora mm, iniciativ výrobců. To by ovšem přicházelo ze spoda i ze zhora. Například se podívejme na Dunajskou sojovou asociaci, kde lidé propagují, spolupracují na propagaci Eh, pěstování eh, soji, eh, navazování kontaktů mezi výrobci a producenty, tedy a pěstiteli je velice důležité v tomto ohledu. Čili závěrem bych řekla, že deficit bílkovinných rostlinných bílkovin je daný eh, nerovnováhu mezi eh, spotřebou a výrobou eh, bílkovin. Pokud zvýšíme pěstování bílkových plodin, tak to povede k rozvoji udržitelnějších a vyváženějších systémů. A o to tady jde, jak mít vyváženější zemědělský systém v Evropě. Já doufám, že jsme vám ve studii ukázali, že tady veřejné zásahy budou ospravedlněné vývin eh, lepších bílkovinných eh, plodin pro zemědělce eh, povede k ochraně zdrojů i k, ekologickým, k ekologickému prospěchu. A mm, to je tedy přínosné pro veřejnost i pro zemědělce. A vyšší ceny hnojiv i eh, soji také eh, povzbudí k eh, výrobě bílkovinných plodin. Já bych ráda poděkovala své univerzitě a také rámcovému programu 7 a projektu Budoucnost v luštininách za podporu při zpracování této studie. Děkuji. Bene, grazie alla professoressa. Děkuji paní profesorce Vocnové. A teď bych rád dal slovo kolegům. Prosím. Já, ich darf ich ganz... Chci srdečně poděkovat autorce studie, paní Vocnové, kterou tu odprezentovala. Musím říci, že pro tuto agrární reformu je to o pár dnů pozdě. Pokud jde o zprávu o bílkovinných plodinách, kterou jsme dělali před dvěma roky, tak jsme argumentovali stejně, zejména pokud jde o luštěniny v rámci společné zemědělské politiky. Argumentovali jsme, že potřebují podporu, že bychom je měli podpořit eh, tak, abychom je tam zařadili a ne, abychom měli takovou diverzifikaci, jako máme teď. Toho se nikdo ale nechopil. Jediné, co máme v společné zemědělské politice z luštěnin, jsou luštěniny v těch ekologických eh, oblastech. Je to sice malý začátek, nestačí. Já jsem byl před dvěma týdny v Jižní Americe, v Argentině, v Paraguaji a viděl jsem, jaké obrovské plochy soji, to je v podstatě monokultura, tam jsou Musím říct, že tam se pěstuje soja v Argentině téměř na 70% orné půdy a to taky není rozumné a zcela jistě to dlouhodobě nemůže takto fungovat. To je v podstatě to, že my v Evropě tady generujeme poptávku po soji, čili uh, Eh, jde o to, že ty, ta soja je tam pěstovaná v extrémních podmínkách částečně, eh, kácí se lesy tak, aby Argentina mohla vyrábět hovězí. To souvisí, to je propojené a my si to musíme uvědomit, jinak je jasné, že se naše zemědělská politika nepohybuje ve vzduchoprázdnu. A to, co tu zaznělo, že na tom závisí celá výroba zem, masa, že Amerika a USA mají dobré sklizně, nijak nesouvisí s trvalou udržitelností zemědělské politiky. Čili eh, měli bychom se dohodnout, že podpoříme eh, pěstování luštěnin v Evropě a v rámci SZP máme první eh, politický eh, impuls. My jsme o tom jednali také s komisí, pokud je o bílkoviné pro rostliny a luštěniny. Zatím je tam takové spíš mlčení. Možná, že to souvisí také s eh, tím, že nikdo nechce narušit bilaterální obchodní vztahy když už si někdo dojedná bilaterální obchodní dohody, tak eh, najednou bílkoviná iniciativa, proteinová iniciativa, která by to celé narušila. Myslím, že proto také to není v SZP. Eh, při tom jednání zazněl jeden důležitý bod, eh, to jsou ty oddělené platby, které bychom měli mít pro luštěniny, protože jinak to prostě nebude fungovat. Bez toho se neposuneme dál. Jsme v kritické situaci v Evropě, máme, jsme přišli o potenciál, abychom mohli dosáhnout uh, velkého pokroku, protože máme pouze malou část osázenou luštěninami. Eh, je otázka, eh, že jednoho dne se eh, zemědělci rozhodnou, že se jim to nevyplatí. Pokud budou pokroky v jiných oblastech, tak luštěniny skutečně se pěstovat přestanou, protože zemědělcům a budou mít pravdu, se to nevyplatí. Čili tam musíme investovat do výzkumu, do sítí, jako je Dunajská soja, abychom tam dosáhli pokroku v oblasti eh, pěstování hrachu a fazolí. Je obrovský potenciál, který zatím Evropa nevyužívá a Měli bychom něco pro to udělat. Já myslím, že není nutné to zdůrazňovat. Biozemědělství, já jsem sám biozemědělec. Pokud jde o dusík, všichni víme, jaký má význam eh, udržet ho v půdě. A myslím si, že eh, to by bylo jedno z důležitých opatření, že bychom ušetřili dusíkatá hnojiva. Takže děkuji v tomto smyslu za jednotlivé aspekty, které tu zazněly. My i nadále budeme bojovat za to a o to, aby luštěniny byly důležitým nástrojem eh, v rámci SZP pro ochranu klimatu a aby nebyly na okraji, aby byly hlavním bodem a pokud se nám naše reforma nepovede, tak budeme trvat na tom, aby budoucí zemědělská politika nevynechávala a neponechávala stranou tyto luštěniny, protože je to důležitý nástroj pro budoucnost. Děkuji. Děkuji Martinovi. A teď George Lyon a potom komise. George. Děkuji, pane předsedo. A chtěl bych poděkovat Eh, prezentujícím za skvělou prezentaci. Pamatujeli si eh, to dobře, tak i když jsme dota, eh, dotovali bílkované plodiny dost, pamatuju si ten boom v harachu a dalších luštěninách v Británii, tak skutečným problémem bylo, že řada pěstitelů, které je chtěli pěstovat, kteří je chtěli pěstovat, zjišťovali, že jsou tam velice variabilní výnosy a často velice špatné. Eh, obtížné eh, bylo je kolikrát sklidit, když bylo vlhko. Eh, kombajny to nemohly sbírat, Zaplňovalo to, nebo no, zemědělci, tedy kombajny to zahlcovalo a zemědělci to vzdali vzhledem k tomu, jak to bylo obtížné to sklízet. Prostě bylo to příliš rizikové. A proto se mi zdá, Eh, jestli eh, se to bude eh, dotovat nebo ne, že je důležité, jestli jsme schopni vypěstovat takové, nebo vyšlechtit takové odrůdy, které budou stabilnější. Možná byste mohla vysvětlit, proč dnes šlechtitelé zatím nevypěstovali takové plodiny, které by fungovaly v evropském kontextu, jestli je to vůbec možné pro evropské podmínky je uspůsobit. Potom další věc z hlediska a, a, krmiva pro dobytek. I když a, jsou luštininy e, zdrojem bílkovin, tak eh, soja je vždycky považována eh, za nejlepší eh, bílkovinu, pokud jde o růst pro mléčné krávy i krávy bez produkce mléka. oproti dalším zdrojům. Možná, že k tomu byste chtěla něco říci, protože vždycky trh půjde směrem k nejlepším bílkovinám soja je zcela důležitá pro eh, tedy při stanovování objemu eh, bílkovin v eh, krmivu. George, komu... Děkuji, Georgi. A teď se podíváme také na náš návrh vázaných podpor. Za to zodpovídá Martin a to je otázka trilogu a já myslím, že v příštích dnech nám k tomu eh, dá další informace. Teď ještě Lois Anotis a pak paní doktorka Vocnová. Děkuji, pane předsedo. Ehm, rád bych chtěl poděkovat ehm, autorům této studie a eh, paní, která ji přednesla. Ehm, Mm, za to, jak se zaměřili eh, na ekologické dopady. Dnes bych poznamenal, že všechny ty návrhy, eh, o kterých, o kterých oni tady hovořili, jsou eh, součástí debaty o probíhající reformě. Existují tady různé věci, které souvisejí s ekonomikou sektoru a, a s potenciálními ekologickými dopady. Musíme se zaměřit na různý výklad faktů ovšem. A to se nám podaří nejlépe, pokud se podíváte na strany 5 a 14. To je e, takzvaná ta v oblastní e, závislost, kterou má EU a na 14 máte e, ty výhody pšenice oproti Eh, v bílkovinným plodinám v Evropě. Proč je tohle důležité? Protože ten skutečný výpočet a, a není třeba a, a, žádný sofistikovaný model, to se vypočítáte na zadní straně obálky. Prostě musíte, musí zohlednit eh, to, eh, co kdybychom bílkovinné plodiny místo, tedy a soju pěstovali místo pšenici v Evropě tak eh, svět by měl teď větší deficit v eh, bílkovinách. Celkově by se snížila eh, produkce pšenice ve světě s vyššími cenami, tedy by to. A to, k tomu by to vedlo k vyšším cenám. A tím vysvětlujeme, proč bílkovinné plodiny nepřeválcovaly svým výhodami obilniny. Mělo by nám to být jedno? Ne. Intenzivní, nediversifikovaná eh, výroba eh, obilnin by mohla eh, pomohnou, pomoci. A o tom právě hovoříme v tom prvku o ozeleňování. My se domníváme, že nemáme stejné podmínky, protože jinak by to zemědělci naši dělali. A nebo eh, jsou tady výnosy z těch bílkových plodin, nebo přínosy. A to je velice důležité. Jiné nějaké. A musíme potom zjistit, jak jich dosáhnout. Myslíme si, že eh, vědci tady správně poukazují na kombinaci politik, na integrovaný přístup, eh, který by se zaměřoval na specifika daných zemí. A to je, myslím, velice důležitý závěr, mm, se kterým plně souhlasíme a měli bychom ho zohlednit. A rád bych ještě zdůraznil, že ozeleňování, diverzifikace a rotace plodin jsou důležité, ale bez překlenutí e, mezer mezi vědeckým poznáním a praxí se nikam nedostaneme. Rád bych zdůraznil, že tentokrát už e, jsme e, zdvojnásobili peníze na zemědělský výzkum a řada těch peněz půjde přesně do našich priorit, tak abychom se pokusili nalézt eh, co nejlepší způsob, jak zlepšit ekologické dopady bílkovinných plodin. Děkuji. Grazie. Děkuji komisi, děkuji Tasasovi. Ještě Martin. Děkuji. Dvě připomínky. Pokud je o komisi, tady zaznělo, že klesnou výnosy pšenice a můžeme ale opravdu akceptovat, že se bude pěstovat jenom soja, když Argentina nebo Jižní Amerika nemá zas tak jiné klimatické podmínky, ale je to ekonomicky eh, výnosné, protože používají geneticky modifikovanou soju. To má taky negativní dopad eh, nejen soja, geneticky eh, modifikovaná, ten model, který má Argentina, Uruguay a Paraguay, promiňte, a další státy, ten je, není dlouhodobě udržitelný. Také už zaznívá kritika, protože my se dostáváme do závislosti na dovozech, které nemusí dlouhodobě být. Takže eh, v Jižní Americe se eh, pěstuje soja, u nás obilí, ani toto není správný přístup, protože ten systém není udržitelný, takže nerozumím tomu, proč není zájem o to, abychom naši produkci obilí zredukovali a místo toho pěstovali luštěniny. A ještě mám jednu otázku, pokud je o autory studie. Je to otázka diskuze. Zajímá mě to, pokud jde o bílkoviny, tak se vždycky zmiňuje pouze řepka, ale řepka není luštěnina. E, pouze olejnina plus bílkovina, bílkovina krmi, pro krmiva. A ta diskuze v Evropě by se měla um, zkrátit, e, abychom řekli, že e, řepka je také bílkovina, abychom nemuseli potom pěstovat ještě luštěniny, aby to mělo pozitivní dopad na životní prostředí. Děkuji. Děkuji. Vidím, že nikdo další se nehlásí, takže dám slovo paní doktorce Vocnové eh, pro závěrečné eh, vystoupení. Poděkuji její za odvedenou práci, která je velmi zajímavá. Děkuji. Prosím. Děkuji vám za připomínky a dotazy. Nejdříve eh, k té eh, řepce. Eh, v olejové, olejová semena přinášejí se méně, méně bílkovin a je třeba je hnojit. Takže tady je mm, určitá výhoda. Pokud jde o ty další věci, Eh, problémy, eh, pokud jde o eh, šlechtění, tak tady by zareagoval kolega Dodart. Předpoklad byl, že šlechtitele zatím nevyšlechtili. Šlechtitele dosáhli velkého pokroku, ale jedná se o investice a uplatňování eh, vědy. V Austrálii a Kanady, eh, kde eh, se mnohem veřejně více investuje do šlechtění luštěnin, je, jsou skutečně mnohem lepší než u evropských kultivarů. V uplatnění vědy zaostává v Evropě, za, tedy pokud jde o luštěniny, za obilninami protože jsou to právě mm, malé plodiny. Eh, takže protože jsou to malé plodiny, málo se investuje a potom eh, eh, se o ně nikdo nezajímá, takže je to takový bludný kruh. Ale zemědělci, kteří věnují pozornost svým bíl, tedy luštěnovým plodinám, obecně dostávají lepší výsledky, než jenom ti, kteří zasejou a nechají to být. Takže nejlepší zemědělci dostávají eh, ty nejlepší výsledky ze svých eh, plodin. A ne ti nejlepší zemědělci. Často dostávají mnohem méně. Nicméně je tady o problém eh, s šlechtěním. My nemáme ty vědecké informace o genech, ty vědecké informace, které bychom potřebovali a to přichází z eh, eh, pokroky eh, v genetické technologii v posledních letech teprve. Děkuji. Já si myslím, že potom ty připomínky ohledně nedostatečné spolehlivosti a problémy při sklizni jsou velice na místě a jsme si toho vědomi. Komise a další zde hovořili o komparativních výhodách. Já rád bych se zeptal, a rád bych požádal Daniela Filberkena, aby se k tomu vyjádřil. Tak obecná připomínka. To, co tady říkali poslanci a komise, je zcela podložené vědecky. Bez ohledu na konkrétní názory. Ta debata zde je vysoce kvalitní, pokud jde o vědecké poznatky, takže eh, jste velice eh, dobře informováni o tom, co se děje. Komise poukázala na to, eh, že výroba, že v Evropě se dobře pěstují obilniny. Ale i bílkovinné plodiny. A se tady nepěstují lépe než jinde. Takže Evropa má komparativní výhodu a má tady nejvyšší e, výnosy na světě v e, obilninách, zatímco e, bílkovinné plodiny jsou tady stejné jako jinde. Takže obyč, budou-li k dispozici pouze běžné hospodářské tlaky, tak se tady budou víc pěstovat obilniny. Ovšem vyjádření vyvážnější zemědělství je jasné. Narážíme na určité bariéry, překračujeme limity a výnosy z obilnin stagnují v některých zemích, protože narážíme. A vyvážení zemědělství by samozřejmě, no, narážíme tedy na deficity dusič, dusíku, ale a kdyby se e, více rotovalo samozřejmě, tak e, by to e, docela jistě pomohlo. Poté, co se narazí na Eh, tyto přirozené bariéry. Dobrá, mm, děkujeme vám všem eh, za připomínky a budeme se eh, na ně dále těšit ještě předtím, než vytvoříme závěrečnou verzi zprávy. OK, very well indeed. Grazie ancora. Direi che... Ještě jednou děkuji. Myslím si, že můžeme tento bod uzavřít. Nikdo další o slovo nežádá. A můžeme přejít k dalšímu bodu. Máme tady otázku zbližování právních a správních předpisů členských států v oblasti výroby, obchodní úpravy a prodeje tabáku a tabákových výrobků. Čaba Šandor Tabeš je navrhovatelem a my se tedy můžeme zabývat tu otázkou návrhu komise v souvislosti tedy s tou směrnicí o zbližování předpisů v oblasti výroby, obchodní úpravy a prodeje tabáku a tabákových výrobků. Takže kolega Tabaždy nám tedy předloží eh, svůj návrh a jedná se samozřejmě o téma, které je z politického hlediska velmi citlivé. E, předkládání pozměňovacích návrhů je možno do 26. dubna, tedy zítra do 12 hodin. A budeme o tom jednat tedy na jednání 29. až 30. května. Teď dám tedy slovo našemu panu kolegovi. Vážení kolegové, při projednávání eh, tohoto tématu na předcházejícím jednání jsme mohli vyjasnit, osvětlit určité otázky a já jsem se navíc včera zúčastnil také jednání, eh, které se toho týkalo. Nechci tady samozřejmě opakovat vše, co jsem již mohl říci dříve, ale chtěl bych zdůraznit body, o kterých se jednalo a body, které zůstávají sporné i v rámci tedy výboru pro životní prostředí. Tady v našem výboru v podstatě eh, takovéto body eh, sporné nejsou. Ale zatím tedy pouze tři poslanci předložili pozměňovací návrhy paní Nedelková, pan Alves a můžete tedy pozměňovací návrhy předkládat ještě do zítřka. Já bych chtěl upozornit na některé otázky. Musíme nutně hájit zájmy producentů tabáku a tabákových výrobků v Evropě. Podle mého názoru změna směrnice nepředstavuje riziko pro producenty tabákových výrobků v Evropě, ale chtěl bych také upozornit na to, že doposud jsme nedostali studii dopadu, pokud jde o případná rizika. Chtěl bych říci, že zde tedy nevidím riziko, ale, jak říkám, chybí ta studie dopadu protože pěstování tabáku bude tedy povoleno, což je důležité pro Řecko, Portugalsko, Maďarsko a další členské země. V mém tedy návrhu stanoviska jde o to zachovat pěstování tabáku a proto bych chtěl upozornit na to, že pěstování tohoto tabáku není možné, pokud nebudeme pěstovat zároveň cukr. V rámci výboru pro životní prostředí se o této otázce nediskutovalo a já myslím, že je to zásadně důležitý bod, ale že s ním nejsou spojeny žádné problémy a chtěl bych, eh, aby mne výbor podpořil. Tedy chtěli bychom, eh, aby zde existoval tedy Evropský fond. V Německu takový fond existuje a může mít různé výhody z hlediska právě nakládání s těmito otázkami ve vztahu třeba k mládeži a podobně. Pokud jde o prodej tabákových výrobků po internetu, zde tedy bych navrhoval, aby to bylo zakázáno. Spravodajka ve výboru Envy to už jsme navrhovali právě zákaz tedy tohoto typu prodoje ještě předtím, než paní Makavan předloží svou zprávu. Takže ale nikdo tedy to nepodpořil v rámci výboru Envy. Zde bych vás tedy poprosil, abyste byli tak laskavi a podpořili mě v tomto ohledu. Když tedy říkám, že je třeba zakázat prodej, internetový prodej tabákových výrobků, chtěl bych tedy za, na to získat vaši podporu a to samozřejmě se týká i nezákonného obchodu. Pokud je o elektronické cigarety, Nemáme v současné době žádné jednoznačné stanovisko týkající se této oblasti. Eh, budeme organizovat workshop na toto téma, nicméně bych chtěl upozornit na to, že i u elektronických cigaret je zapotřebí tabáku protože diskuse se týká toho, zda elektronická cigareta je farmaceutický přípravek a zda by se tedy měl prodávat v lékárnách, anebo zda je to tabákový výrobek. A zatím tedy ani ve výboru Envy na to nikdo jaksi nepoukázal a nikdo k tomu nezaujal stanovisko. Pak je tady ještě jedna věc, možná taková určitá drobnost zdánlivá. Nicméně je třeba odlišovat mezi tedy tabákovým listem, který je skutečně tedy tím výchozím eh, materiálem a dalšími přísadami. Je tedy skutečně třeba rozlišovat mezi tím výchozím prvkem a přídavnými prvky, protože to by nás mohlo vést až tedy k soudnímu řízení, jako to bylo v případě Eh, včelařských výrobků. To je nesmírně důležité tedy pro pěstitele tabáku, je to praktická otázka. Pokud jde o další tedy přísady, navrhoval jsem, aby zde skutečně byl vytvořen pozitivní a negativní seznam. Zde můžeme víc příkladu Belgie a Německa. Jaké jsou tedy skutečně ty přísady, které jsou přípustné a které jsou naopak zakázané? Jak už jsem říkal, v Německu a Belgii takové seznamy existují a měli bychom je mít i na evropské úrovni. Měli bychom k tomu zaujmout stanovisko. Při zavádění nových forem cigaret nebo tabákových výrobků na trh je absolutně nutné upravit tyto otázky a mít tedy jasnou představu protože bych vás v této souvislosti chtěl požádat, aby se právě výbor zabýval tím, jak vypadá situace v Německu a Belgii, protože je to velmi důležitá věc pro naše stanovisko, které jsou tedy ty charakteristické přísady, které budou povoleny a jiné, které nebudou. Pokud jde o obaly, pokud jde o obaly zde tedy jsou určité rozporuplné názory. Pokud jde o obaly, chtěl bych, aby byly skutečně sjednoceny. Skutečně tedy jednotné obaly pro celou Evropu. Paní Klas tady, tady teď není, ale souhlasím s ní a se všemi ostatními, kdo tvrdí, že ta úprava je příliš přísná k tomu se vyjádří ještě kolega Alvas. Mm, to znamená, ty obaly pro cigarety, řekněme, asi 55 mm je potřeba, abychom zde měli skutečně tedy určitou představu, ale aby to nebylo tak eh, uniformní, jako je to v případě okurek, pokud je o velikost okurek. Pak se vede ještě další diskuse s Evropskou komisí a já se domnívám, že je třeba spotřebitele upozornit, zda to, zda tedy cigarety jsou škodlivé, hodně škodlivé nebo mimořádně škodlivé. Je skutečně třeba, aby spotřebitelé zde dostali potřebnou informaci a to se ještě neděje. Víme, že veškeré tabákové výrobky jsou škodlivé. Nicméně ta škodlivost má tedy různé stupně, různé úrovně. Já bych navrhovala, aby se tam třeba objevily nějaké černé tečky na těch eh, krabičkách, čili jedna tečka škodlivý, dvě tečky velmi škodlivý, tři tečky mimořádně škodlivý. Komise ovšem tento návrh nepodporuje, nicméně nepředložila ani žádný protinávrh. Je skutečně nutné Eh, spotřebitele upozorňovat na škodlivost cigaret. A ten systém skutečně není vůbec nijak upraven a je třeba, aby nás zde komise vyslechla, aby skutečně vyslechla hlas parlamentu. Už bylo řečeno na posledním jednání, jak je to důležité. A ještě na závěr bych chtěl říci jednu věc, o které jsme již hovořili. Říkal to Eh, říkali to někteří kolegové, někteří poslanci, kteří se vyjádřili k tomu, jak tedy vypadá situace mezi akty přenesené pravomoci a eh, akty výkonnými. V podstatě tady jde o to, že v přenesené pravomoci Eh, mají tedy statut, při kterém by bylo vhodné, aby parlament a rada měli možnost do budoucna snižovat počet aktů v přenesené pravomoci i tedy těch prováděcích. Děkuji panu Čábovi, děkuji za veškerou práce a začneme s Pyrosem a potom paní Luling. Grazie, prezidente. Διαφωνείς κανείς ότι Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že se shodneme v tom, že tady jde o zásadní věc. Je to otázka zdraví občanů, ochrany jejich zdraví a současně blaha. My bychom chtěli takovou úpravu, která bude platit pro trh. Na základě eh, návrhu kolegy Čaby vytvořit nástroj, který eh, bude chránit zejména mladé lidi před eh, tím, aby začali kouřit. Je to otázka senzitivity vůči tomuto tématu, je to otázka prevence a osvěty proti kouření. Pro nás, pro náš výbor, by měl být asi tento bod nejdůležitější. Jednak těch 400 tisíc pracovních míst při pěstování tabáku v Evropské unii bychom měli chránit. Nesmíme ale také zapomínat na to, že se jedná o znevýhodněné oblasti ve společenství. Právě tam se pěstuje tabák a tam v podstatě není žádná jiná možná alternativa, co v těchto suchých oblastech pěstovat. Na to bychom neměli zapomínat v posledních dvou či třech letech bylo celosvětové úsilí, aby se evropské tabákové výrobky vyloučily z obchodu nebo z obchodování a aby se začal používat zejména virginský tabák. Aby se to dostalo na trh, potřebujeme také cukr, takže pro nás, pro náš výbor je to ústřední otázka, zda v tomto stanovisku jasně popíšeme, eh, že povolíme směs s cukrem. Souhlasím s Čabou, že bychom měli stanovit, co je povolené a co je zakázané. A na závěr ještě jedna věc, na kterou chci upozornit. Je to otázka označování eh, cigaretových krabiček. To je otázka, která se netýká nás, pokud jde o mm, označování. Tam se bude počítat s jednotnou prezentací, tak abychom neměli různé obaly, odlišné obaly a Myslím, že také eh, podniky se toho budou držet. Podniky by měly pracovat tak, aby eh, byla lepší kvalita zboží. Ano, děkuji, Spiro. To mohu podpořit a zdůraznit je důležité, abychom ve svém stanovisku rozlišovali jednotlivé role. Jednak jde o obranu těch zaměstnanců, kteří pracují v tabákovém eh, průmyslu a v pěstování tabáku. Na druhé straně je to průmysl a jejich právní a správní předpisy. Jedná se o důležitý faktor, faktor a vyjednávací mandát eh, je jasný, jenom připomínám, že příloha 1 umožňuje, aby zůstaly zachovány podpory v tomto sektoru tam, kde nejde o výrobní aspekty, ale kde jde o pracovní aspekty. Paní Luling má slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já mám pocit, že nedávno komise projevila opravdu velké nadání v tom, že nám předkládá návrhy, ve kterých tedy údajně chrání zdraví občanů, ale kde se především tedy objevují negativní dopady bez této ochrany, což je ostatně eh, zcela jasný příklad stále rostoucího euroskepticismu, kterého bychom se jinak mohli vyvarovat. Já myslím, že tento návrh skutečně může zabíjet především ty malé podniky, malé tabákové výrobce v EU, takže to může skutečně mít velký dopad na Eh, zaměstnanost. Pokud budeme takto postupovat, pokud budeme tedy skutečně se řídit těmito návrhy, které jsou opravdu velmi přehnané ze strany komise, tak skutečně u nás zmizí 600-700 pracovních příležitostí, což je hodně, pokud to vztahneme na malý rozměr mé země. Eh, jedná se především o nekvalifikované pracovníky, zejména o ženy, které Eh, vychovávají často sami své malé děti. I to je třeba vidět. Samozřejmě eh, víte, že jsou tady také tedy snahy o to, aby se omezila produkce surového tabáku v Evropské unii. Já už jsem často měla příležitost zde říci, že jsou oblasti v EU, kde se produkují velmi specifické typy tabáku a kde opravdu se nedá třeba pěstovat nic moc jiného. My jsme nedávno byli třeba také v Řecku na hranicích s Bulharskem, kde jsme takové oblasti viděli. Myslím si, že to všechno je třeba zohlednit. Já nekouřím například, ale jsem velmi tolerantní nekuřák. Vím, že jsou zde samozřejmě rizika pro e, zdraví. Já říkám všem svým přátelům, kteří kouří, aby přestali, ale zároveň jak si vždycky budou lidé, kteří budou kouřit. A proti tomu nelze nic dělat. A pak tedy tyto cigarety, tyto tabákové výrobky by mohly být skutečně vyrobeny na e, území EU a nebo je tedy máme dovážet, dovážet snad především nezákonným způsobem? kdy tedy přežijí pouze ty hodně velké značky, protože když půjdeme cestou naznačenou komisí, tak už zde nebude místo na těch krabičkách cigaret proto, aby tam vlastně vůbec byla vidět ta značka. Takže ty malé značky, značky tedy, které produkují malí producenti v EU, prostě nemohou přežít e, při takovémto novém uspořádání. A článek 6, ten ve mně také vzbuzuje obavy, to už bylo řečeno, pokud je o zákaz tedy těchto určitých specifických výrobků, do čeho se to vlastně vůbec mícháme. Myslím si, že skutečně zde jsme zašli příliš daleko, protože to nijak nesouvisí s eh, tím, že lidé kouří či nebudou kouřit. V každém případě, kdo chce kouřit, bude. A pak tedy se musíme skutečně snažit nepřehánět, jak tedy to udělala komise. Já si myslím, že skutečně tento zákaz by neměl své opodstatnění. Stejně jako navrhovatel Ehm, mám pocit, že tady skutečně máme příliš velké množství aktů v přenesené pravomoci. A ještě jednu věc bych chtěla říci. Článek 13 je také důležitý. Já nechápu, proč ty krabičky mají mít tedy takovýto určitý přesný kubický tvar a proč tedy mají obsahovat čistě 20 kusů cigaret a mít jenom určitou jaksi velikost, délku. Proč by měla být cigareta, která je zabalena jinak škodlivější než cigareta, která bude zabalena předpisovým způsobem. Čili to všechno je opravdu naprosto přemrštěné a je to kontraproduktivní, zejména za současné situace a doufám, že k tomu zaujmeme velmi rozumné stanovisko a já se k tomu také pokusím přispět. Grazie, Madame Lulling. Honore... Děkuji, paní Luling. A teď další řečník. Gracias, presidente. Como ponente en la sombra del PP, en primer lugar, feliz... Děkuji. Jako stínová zpravodajka EPP chci zejména poděkovat za to, že je vypracované toto stanovisko, protože jde o lepší právní a správní předpisy v oblasti tabákového průmyslu. Jako stínová zpravodajka se stavím k otázce výroby tabáku, také přídavku cukru, tak, že už to tu zaznělo několikrát, že bychom měli rozlišovat zdravotní poškození zdraví v důsledku kouření i u dospělých a u mladých lidí a musíme rozlišovat tuto část od pěstování tabáku, protože celá řada rodin závisí v Evropě na pěstování tabáku. Jde o opatření tak, aby tito pěstitelé byli schopni přežít. Nesouvisí to nějak se spotřebou a ochranou zdraví. Naopak, my v podstatě dovážíme tabák ze třetích států a tam jsou normy, které jsou nižší než naše. Pokud jde o politický závazek chránit evropské producenty, myslím, že bychom to měli ještě více vypíchnout. Jde o to, že je tu odkaz také na hodnocení dopadu, které by se mělo předložit, pokud jde o dopady na tabákový průmysl. Tabákové listy by měly být v definici, pokud jde o, o látky, které obsahují, tam si myslím, že je to pro pěstitele riziko a jsem proti protože komise tady s dalšími definicemi, pokud jde o látky obsažené v tabáku, to je důležité pro výrobu, i pokud jde o chuť tabáku. Já myslím, že eh, výbor pro zemědělství by tu měl dát jasný signál, vyslat vůči evropským eh, výrobcům, tak aby členské státy neměly možnost zakázat látky, které jsou potřebné, které vlastně vzniká, dávají vzniku eh, té vůně, toho tabáku. Je to otázka zajistit eh, určitou kontinuitu a jistotu pro výrobce. To už tady, už tady několikrát zaznělo, že při budoucích rozhodnutích bychom měli také zvážit případné možné dopady na příslušný sektor a e, myslím, že by bylo dobré, kdyby Evropský parlament byl do práce více zapojen jako spolu legislativec. Myslím si, že Evropská komise tady má v tomto textu některé nejednoznačnosti a Evropský parlament by měl zajistit určitou rovnováhu mezi ochranou zdraví a také dopady na vyrábějící průmysl, tak, aby to bylo v, zá, v souladu se zásadou proporcionality. Myslím si, že je důležité poukázat na to, že tato směrnice by neměla podpořit nelegální obchod s tabákem. Myslím si, že komise i členské státy by měly dbát na to, aby tento zákon nevedl nepřímo k tomu, že se začne eh, více obchodovat eh, s tabákem ze třetích států nelegálně. Evropská komise by se měla zasadit o to, aby bojovala proti nepovoleným tabákovým výrobkům. Jsou tu některé návrhy komise, které tu máme, které by mohly vést k tomu, že tento nelegální obchod vzroste. Na druhou stranu Evropská unie by měla dbát ve svém stanovisku na to, aby to bylo v souladu s stanoviskem Mezinárodní obchodní organizace. Myslím si, že bychom tyto věci měli projednat a dbát přitom na to, aby opatření navržená Evropskou komisí, pokud jde o obaly na tabákové výrobky, nešly příliš daleko, tak, aby bylo možné zachovat eh, výrobu těchto produktů. A ještě se chci dostat také na, k návrhu zpravodajky. A chci upozornit na to, že moc nesouhlasím s tím dalším systémem, tak jak se navrhuje, pokud jde o škody způsobené požíváním tabáku. Tady jsou eh, stupně, je to odstupňované, aby se dalo identifikovat eh, míra rizika, pardon. Tady jsou ty tři stupně škodlivosti. A k tomu bychom potřebovali vědecké dobrozdání. A myslím si, že bude jinak velmi obtížné to prosadit. Zaznělo tu také, že existují jednoznačná pravidla pro označování potravin, že by to tady mohlo platit také pro krabičky cigaret, ale je pravda, že ty znevýhodněné regiony, v těch se z 80% pěstuje tabák. 90% španělské produkci, produkce promiňte, je právě v oblasti Estematura, ze které pocházím a eh, to je hodně. Jinak nebudeme, my tam nemáme žádné jiné možnosti, které bychom mohli použít jako alternativu místo pěstování tabáku. Pěstování tabáku je docela intenzivní na práci, eh, vyžaduje to mnoho eh, pracovníků a v tomto sektoru je celá řada zaměstnaných lidí a je to zejména v oblastech konvergence, tam, kde je té práce málo. Děkuji. A teď další. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji také panu zpravodaji. Myslím si, že celkově eh, z toho byl eh, dobrý kus práce při zpracovávání této zprávy. Ale musím říct několik věcí, které si myslím, že jsou tak trochu uh, trapné. Uh, jedná se o uh, úlohu mé země Švédska v tomto. Asi pochopíte, když uh, řeknu něco o alkoholu místo o nikotinu. Alkohol je stejně ničivý uh, z hlediska veřejného zdraví jako nikotin. Víme, že trochu alkoholu, 2 cl whisky nebo půlka skleničky vína denně je, jsou dobré, ale víme, že dvě skleničky vína denně už užitečné nejsou. Nicméně v Evropě máme velice silnou kulturní identitu. A, a kritizovat víno ve Francii nebo v Itálii by bylo eh, katastrofální z politického hlediska. Pokud se podíváte na Irsko a mm, Skotsko a řeknete tam, že whisky je problém veřejného zdraví, tak by to tam příliš dobře nevzali. Ve Švédsku máme víno, ale ale eh, máme eh, v tabák. Máme eh, šňupací tabák. Vlhký šňupací tabák. Jedná se o tabákový produkt, který... No to vypadá jako eh, čeré pitlíčky. Člověk si to... A potom je to také žvíkací tabák. Ten, ten se prodává v těch sáčcích, pardon, a vkládá se pod eh, jazyk. A u nás v referendu ehm, to byla velice důležitá otázka. A ano nebo ne ehm, při vstupu do Evropské unie. Právě eh, kvůli tabáku. Mysleli jsme si, že potřebujeme na to výjimku, protože eh, tento žvíkací tabák byl eh, zakázán v Evropské unii. Čili v Evropské unii máme výjimku kterou nám eh, zaručuje smlouva, abychom si mohli nechat tento eh, typ tabáku ve Švédsku. A nesmíme ho prodávat na vnitřním trhu. A došlo k tomu, že najednou nastal obrovský cirkus. 85% eh, Švédů řeklo, že chce z Evropské unie pryč, kdyby se zakázal žvíkací tabák. Takže eh, naopak byla velká kampaň na povolení jeho exportu. No muselo to být nesmírně eh, lukrativní pro výrobce. Já jsem zatím neviděl, že by jakékoliv průmyslové eh, odvětví vydávalo tolik peněz na lobbying a propagaci jako ten švédský výrobce tabáku Meč. Kdybyste viděli ty krásné e, e, letáčky a časopisy a vědecké e, texty o tom, jak nesmírně užitečný je žvíkací tabák oproti cigaretám. No, já jsem to osobně k tomu přistoupil tak, že je tedy důležité, aby Švédsko si mohlo nechat svoji výjimku, je stejně tak nesmírně důležité, abychom to nesměli prodávat na mezinárodních trzích. Nepotřebujeme větší variace na téma nikotínu a stejně tak jako nepotřebujeme nové variace na téma alkoholu a marihuany. Myslím, že toho už máme teď dost. A měli bychom eh, se snažit řešit ty problémy, které z toho vyplývají. Takže nevím, jestli podám nějaký protinávrh, nebo eh, jestli přesvědčím eh, poslance, ale Švédsko by si mělo mm, mít možnost zachovat svoji výjimku. A, a žvíkací tabák je prostě národní záležitost. To, co to obsahuje, to, co by to mělo obsahovat, jak by to mělo vypadat a tak podobně. Tohle je věc, za kterou odpovídají švédské úřady, nikoli Evropská unie. My to nikde jinde, ten žvíkací tabák ve světě neprodáváme. A ještě jsem chtěl říct dvě věci. Doufám, že hm, pochopíte, že je vždycky tak trochu trapné um, něčím takovým argumentovat, protože tady můžu být uh, eh, obvinován z lecčos, ale ne z nacionalismu. V současné době tabákový průmysl říká, že pokud zavedeme pravidla, tak skončíme eh, s pašováním eh, v obrovském rozměru. Pašování vůbec nic nesouvisí s eh, vzhledem cigaretových balíčků nebo varování. Jde akorát o cenu. O to nakonec vždycky jde pokud nevyděláte peníze na pašování, tak to pašovat nebudete, ať to bude vypadat jak chce. Takže jde o daně uvalované v jednotlivých členských státech na cigarety. Ty eh, mění lukrativnost. A, a když se pokoušíte to, eh, tomu, to, tomu zamezit, tak eh, Akorát můžete zvýšit přitažlivost pro pašeráky. Uvědomme si, eh, jak jsou cigarety škodlivé. Všechny eh, cigarety by pro mě eh, mohly mít klí, mm, stejný obal. Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Chci poukázat na jednu věc. A sice, že je to velmi důležitá směrnice, ale také velmi sporná na straně druhé. To také ukazuje tato obšírná diskuze, kterou jsme k tomu doposud vedli. V rámci eh, všech těch vyjádření, které tu zazněly, bude obtížné se sejít. Eh, pokud jde o tuto směrnici, v té jde zejména o kuřáky v Evropské unii. Já myslím, že nikdo z Evropského parlamentu se nevysloví proti tomuto cíli, ale jak ho můžeme dosáhnout? Jednak tu máme kuřáky versus nekuřáky. Jedná se o lepší informaci pro kuřáky, Měli bychom také upozornit na to, jaké důsledky kouření má. Já si myslím, že účinná kampaň, zejména která by oslovila mladé lidi, eh, by měla eh, být součástí eh, celkového postupu. A ještě jednu věc mám na srdci, pokud jde o přílohu 1, pokud jde o ty obaly. Já si myslím, že eh, tato směrnice by mohla zahrnovat také marketingové techniky, které v současné době máme k dispozici. Pokud je to odkaz spíš na to, že se vybere jeden produkt místo jiného, tak bychom mohli poukázat také na to, že je možné odradit někoho od kouření. Existují velmi ošklivé obrázky, které mají psychologický účinek. Nám ale by mělo jít zejména o informace pro mladé lidi, pro mládež, tak, aby nekouřili. Děkuji Jean Karlovi a teď Luis Aldeš a potom další. Děkuji, pane předsedo. Tady už toho bylo řečeno mnoho o směrnici a s mnohými vyjádřeními souhlasím. Nicméně je tu jedna věc, jedna mezera v této směrnici, to už jsem měl příležitost říci také komisaři a také paní Mekemen. A sice obal jestli to bude pevný obal nebo měkký obal. Článek 9G uvádí, že ten obal by měl mít šířku 55 mm. To je pro ty tvrdé krabičky. Pro měkké krabičky je tam šířka jenom 5,3 cm všechny měkké krabičky, tím porušují směrnici a nebylo by možné je vyrábět a prodávat. Bylo nám řečeno, že potřebujeme tu šířku, aby se tam všech, vešla všechna zdravotní varování, ale já si myslím, že bychom to mohli vyřešit i jinak. 53 mm tam budou zase problémy u těch kratších eh, cigaret. Eh, takže článek 9G bychom mohli vyřešit jednoduše, tak, že bychom řekli, že to varování musí být natištěno po celé šířce obalu, ať je to tvrdá nebo měkká krabička. A musí to být dostatečně široké, aby to písmo bylo dost velké. 55 eh, obalu má být pokryto, čili tam potřebujeme nějakou minimální velikost, šířku, výšku, aby se nám to tam vešlo. Pokud chceme postupovat proporcionálně, tak eh, bychom už měli začít u obalů. Jinak se nedostaneme dál s těmi měkkými obaly, které jsou také v článku 13. Chybí nám tam 2 mm. Protože ta krabička prostě je uší. Těch 55 mm se měřilo podle tvrdých krabiček. Tento návrh, který předkládám, by umožnil, aby rozměry krabiček zůstaly zachované, pokud je o výšku šířku, ale aby i měkké krabičky byly použitelné, jsou vysoké zhruba 6 cm, ale nemají e, šířku 5,5 Pokud e, sledujeme princip proporcionality, což komise dělá v této směrnici, tak chci požádat, aby to platilo pro všechno, protože se to týká celé řady výrobců, které by, kteří by nemohli vyrábět eh, tyto měkké obaly. Děkuji, pane předsedo. Také já děkuji zpravodaji za velmi podrobné údaje a informace. Tato směrnice, to všichni víme, se projednává v šesti různých výborech. Je to pro nás důležité a musíme zvážit, co spadá do naší kompetence. Všichni se snaží o to, aby odvedli svou práci a my také. Takže musíme tady eh, jasně sledovat oblast zemědělství. Pane předsedo, řekl jste to správně, musíme se soustředit na podmínky výroby v Evropě. To je náš mandát, náš úkol. A tady musíme na tom pracovat a zajistit, aby náš názor se dostal také do dalších výborů e, a konečné zprávy. Je to velmi důležité, protože komise tady neudělala příliš mnoho. Tato směrnice má zlepšit fungování jednotného trhu, ale vidíme, když si ji přečteme, že ta směrnice jde ještě dál nad cíle, které tam jsou stanovené. To je první věc, na kterou chci upozornit. Princip proporcionality tu dodržen není. Pro mě jde tato směrnice daleko nad rámec toho, co by bylo potřebné pro zlepšení funkce jednotného trhu a omlouvám se, že to tak řeknu, komise překračuje rámec svých kompetencí v tomto. Já si nemyslím, že by byly garantované potřebné podmínky pro to, aby jednotný trh fungoval právě v oblasti tabáku. A další princip, který se tu ignoruje, je princip subsidiarity. Členské státy tu mají k tomu, co říct, mají právo se k tomu vyjádřit. A členské státy také budou nejlépe vědět, jaká bude nejlepší strategie pro ně. Ta jednotná strategie pro všechny členské státy, že by měla fungovat lépe, možná. V některých státech ano, ale v některých asi ne. Myslím si, že tady musíme být velmi bdělí, aby tady nedošlo k překročení pravomocí. Spravodaj to řekl také jasně, rozšíření těch delegovaných právních aktů není akceptovatelné, protože to je vystavení Biankošeku komisi a uvidíme, co se stane. Třeba se zítra jednostranně dohodne, co je nejlepší. Takže jako zemědělský výbor nemůžeme souhlasit s tím, aby to bylo takto jednoduché. A pak bychom se mohli obávat, že by se to v budoucnosti ještě zhoršilo. A ještě několik eh, odborných aspektů, které jsou důležité. Za prvé, velikost těch krabiček, to je absurdní. Existují regiony, na Azorech například, tam to má skutečně dopad. Je to 133 pracovních míst, které, o které bychom přišli. Možná, že to nevypadá jako hodně, ale pro Azorské ostrovy je to velmi mnoho a my máme už teď vysokou nezaměstnanost a právě v těch znevýhodněných eh, regionech by to se to teď ještě zhoršilo, protože Většina evropského tabáku se pěstuje ve znevýhodněných regionech. To je velká část evropské produkce. A informace eh, z různých trhů, to snad není pravda. Tady je důležité, abychom, identifik- abychom to identifikovali podle značky, ale to je proti všemu, co dělá v této oblasti Evropská unie. Jinak a to zcela opomíjím skutečnost, že jediný rozdíl pro veřejnost je cena. Pokud cena klesne, zvýší se spotřeba, ale ze zdravotních důvodů to zase nechceme, aby to bylo levnější a tak, jak to tu eh, uvádí komise, to je absurdní. To jsou jenom některé aspekty, které jsem chtěla skritizovat u této směrnice. A jaké látky jsou potřebné pro výrobu cigaret různých značek? Opravdu. Skoro se blížím tomu, co řekla kolegyně Lulingová. Prostě tabák se bude vyrábět. Otázkou je, jestli ho budeme vyrábět my nebo ti druzí. A pokud se bude pěstovat víc tabáku, tak se a nám se sníží e, pěstování, tak se to přesune jinam. Děkuji Petře Neveš. A teď e, další kolega a pak dám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Já jsem diskusi sledoval se zájmem, já jsem eh, nekuřák. Nechci to téma bagatelizovat, ale když sleduji tu diskuzi, tak chci poděkovat zpravodaji a dovolte mi jednu poznámku. Já jsem tady už eh, devět let, předtím jsem byl v Národním parlamentu vždycky přesvědčený Evropan, ale komise a některá rozhodnutí tady v Bruselu nám stále více znemožňují a stěžují přesvědčit občany o evropanství, protože není možné, aby z Bruselu a ze Štrasburku se všechno reglementovalo pro Evropu. A kolega tu naznačil, jaké problémy jsou eh, s těmi předpisy, pokud jde o krabičky. A já si myslím, že ten návrh té komise by mohl vypadat tak, že všechny dokumenty, všechny legislativní návrhy komise budou na první straně velkým písmem, alespoň na 80% té A4 bude napsáno pozor, pokud budete dále číst eh, tento text, bude to více šikany, méně tolerance, méně svobody, méně garantovaných pracovních míst. To by si komise měla v budoucnu psát na titulní stranu, jakmile bude překládat, předkládat takovýto návrh. Ano, děkuji. A teď dáme slovo komisi eh, zástupce DG Sanko, kolega Rys. Eh, thank you, uh, chairman. Děkuji, pane předsedo. Komise by ráda poděkovala panu zpravodaji za jeho práci na návrhu zprávy. A také děkujeme za připomínky parlamentu k návrhu komise. Jak víte, pro komisi je toto velice důležitý návrh, stejně jako je důležitý pro Evropany. Rád bych vysvětlil proč. Myslíme se, že se tady řeší problém, jak odradit mladé lidi od eh, zahájení spotřeby tabáku. Komise eh, s radostí říká, že tady se podporuje eh, většina, nebo konstatuje, že podporujete většinu opatření navrhovaných, včetně tedy vyobrazení na stranách krabičky Eh, otázky eh, dosla, eh, dosledovatelnosti zákazu ústního použití tabáku a ochuceného tabáku. Některá opatření jdou dál než návrh komise. Takže bych nejdříve rád k přeshraničnímu prodeji na dálku. I eh, o tom jsme uvažovali na dálku, tedy eh, při našem posouzení do, dopadu. Bylo by to dobré v zájmu eh, veřejného zdraví. Ovšem na druhou stranu navrhujeme povinné, povinnou registraci, včetně mechanismu tedy registraci prodejců, včetně mechanismu ověření věku. A to by umožnilo eh, pokračování eh, tohoto podnikání v eh, regulovaném rámci. Komise byla připravena vyslechnout argumenty Evropského parlamentu a ukázat, že plošný zákaz není nejvhodnější řešení. Dále nikotinové produkty a elektronické cigarety. Tady je podstatné, že nenavrhujeme zákaz tohoto produktu, Vítáme elektronické cigarety na trhu. Chceme, aby eh, eh, rozvinuli plný eh, svůj potenciál ke skončení kouření, to potrhuji. Ale zároveň bychom se rádi vyhnuli, aby to byla cesta pro vytvoření nikotinové závislosti u mladých lidí. Návrh komise Eh, obsahu nikotinu eh, v, v produktech eh, řeší vývoj na trhu a negativní dopady na vnitřní trh. Řada elektronických trh, cigaret na trhu neprochází předběžným schválením, pokud je o efektivitu a bezpečnost. A, a proto jejich výsledek nebo působnost na ukončení kouření není známá. Nedávné studie naopak ukazují, že u mladých lidí eh, je toto vnímáno jako zajímavý produkt na trhu. Komu se eh, vytváří iniciativy pro eh, výzkum a chceme uzavřít regulační mezeru pro většinu produktů. Dále různé přístupy, zejména pokud je o označování tabakových produktů. Tři kategorie Eh, škodlivosti a eh, eh, nebo úrovně vytváření závislosti. Tak nejdříve označování. Ústanovení o označování a balení jsou základem návrhu komise byla zvolena po dlouhém konzultaci a dlouhém zvážení. Víme z vědeckých, z vědeckých pokladů, že eh, obrázky jsou silnější než text a větší varování jsou lepší než eh, menší. Eh, tím, že bychom odstranili povinná varování, tak bychom šli jiným směrem než na mezinárodní úrovni je třeba potenciálně spotřebitelům podat informace o rizicích souvisejících s tabákem, zejména u méně vzdělaných skupin populace. Eh, obrázková varování vepředu a vzadu na balíčku a kvalifikační eh, informace na eh, kraji zajistí předání informací. Nemyslíme si ovšem, na rozdíl od pana zpravodaje, že by eh, existovaly důklady, doklady o eh, nutnosti označovat eh, tři různé úrovně nebezpečnosti tabáku. To může vést i k negativním reakcím populace, tak jako například došlo u tzv. lehkých nebo nízko dechtových cigaret. Obrázky hovoří nejlépe. Proto komise silná aromata, jako je eh, vanilka nebo eh, máta, nechce dovolit také, protože je to velice atraktivní pro mladé lidi a usnadňuje jim to zahájení kouření. Dále eh, potenciální adiktiva jako kofein nebo mm, vitamíny by neměly, neměla být povolována do produktu vůbec. Dále eh, se jedná o cukr, ani eh, v případě o náhrady ztráty eh, cukru ztraceného u tabáku typu berly při sušení. Pokud nebude žádné eh, dominující eh, aroma, nelze jej předávat. Vzhledem ke složitosti výroby eh, tabakových produktů, Nemyslíme si, že by bylo uh, užitečné přicházet se uh, seznamem dodatečných uh, závislostních faktorů. Také nás těší, že pan zpravodaj konstatuje, že ten eh, návrh nemá žádný negativní dopad na eh, zemědělce pěstující tabák v Evropské unii. A v našem posouzení jsme eh, bedlivě studovali všechny sektory ekonomiky, včetně tabáku a jeho tedy pěstování. Ovšem musíme si uvědomit, že odhadovaný dopad tohoto návrhu není dramatický. Jde nám o dvouprocentní snížení eh, spotřeby tabáku za dva roky. Dvouprocentní snížení, to znamená o 2,4 milionů kuřáků méně v Evropě. delegovaným aktům. Pravomoc přenášet eh, pravomoci, tedy, eh, kterou, eh, nebo tedy přenesená pravomoc, kterou navrhujeme pro komisi, souvisí s vývojem eh, vědeckého poznání a trhů a mezinárodním vývojem v této oblasti a myslíme si, že omezená přenesená pravomoc pomůže regulaci tohoto trhu ještě zlepšit. Pokud jde o měkká balení, tak ta nezakazujeme. Pokud jde o velikost, varování na balení, tak naším cílem je jít proti těmto eh, balením. Ta jsou velice malá a velice těžko se na ně eh, dává eh, obrazové varování. Je to velice přitažlivé pro malou populaci, zejména pro dívky a ženy. A takže vám děkuji. A ještě k té poslední věci. Náš návrh je ambiciozní, ale doufám, že je docela vyvážený. Uh, okay. Karin, you want to take the floor? Okay. Karin. Děkuji, Karin. Karin a potom pan navrhovatel. Děkuji mnohokrát za to, že se mohu vyjádřit. Slyšeli jsme eh, my jsme tady měli celou řadu uh, příspěvků a uh, já bych se chtěla zeptat, eh, jestli v posouzení dopadů se zkoumá, jak ty nové předpisy eh, eh, na eh, balení by se mohly promítnout na obalový průmysl, do obalového průmyslu, když tady hovoříte o celkovém 2% snížení spotřeby. to, Nechám tady kolegu, aby zodpověděl. Samozřejmě posouzení dopadů také posuzuje dopady na v dodavatele v řetězci tabakového průmyslu. Jedná se o jedno z nejkomplexnějších posouzení, které komise kdy předložila. Má 250 stránek a je tady oddělená analýza pro průmysl a i jeho dodavatele, včetně papírnického průmyslu. I pro distributory, e, velkou obchody a malou obchody. Jak už kolega Rýs e, vysvětlil, tak dopad na pěstitele tabáku je minimální. Máme asi 80 tisíc eh, zemědělců v Evropě, zbytek jsou sezónní pracovníci a celkové snížení obratu eh, farem bude 13 hm, milionů eur za eh, rok. Takže dokážete si představit, že je to velice malá část obratu pro papírenský průmysl tak tam eh, víme, že oni eh, mají asi jenom 10% celkového obratu z tabákových produktů. A už se také připravil na to, co navrhujeme na své směrnici. V zásadě zavedli eh, všechny ty těžkařské stroje na obrázková varování, takže nám řekli, že pokud budete chtít generický balíček, k obalování bez, něčeho, bez čehokoliv, tak to možná bude problém, ale pokud je o tisk obrázků, tak tam to můžeme udělat bez jakýchkoliv dodatečných nákladů. Takže myslím, že celkový dopad na pěstitele, jakož i na papírenský průmysl, bude omezený. A v každém případě si myslíme, že je přiměřený. Bene, grazie. Credo che ci sia stato una... Ano, děkuji mnohokrát. Myslím si, že diskuse byla dlouhá a teď tedy požádám Čabu, aby uzavřel, aby přednesl své závěry. Nezapomeňte, že tedy máte do zítřka, do 26. Eh, dubna do 12 hodin možnost předkládat pozměňovací návrhy. Jednat se bude 29. 30. a pokud jde o Envy, tam 11. a 12. července proběhne jednání. Takže, Čabo, prosím. Vážení kolegové, tato diskuse byla velice důležitá a já bych chtěl upozornit na to, že cílem není snižovat všeobecně eh, množství tabáku, ale především u mladých lidí. Ani já nejsem kuřák, ale je nutné říci mladým lidem, že nechceme, aby se stali určitými nevinnými obětmi systému, ale chceme s námi spolupracovali, protože bez jejich příspěvku nebudeme z to tuto směrnici provádět. Je tedy třeba, abychom se skutečně obrátili na mladé lidi tady skutečně my, jakožto parlament, to učinit můžeme. Je třeba omezit konzumaci tabáku mezi mladými lidmi. Dále souhlasíme s tím, co zaznělo například od pana Dekastra a jiných, že je třeba zde odlišovat průmysl tabákový průmysl, pěstování tabáku, že se jedná skutečně o velké množství pracovních příležitostí a že jsme nedostali odpovědi od komise, pokud jde například o dopady na dovoz. Na dovoz pocházející ze třetích zemí. Na toto téma jsme opravdu od komise neslyšeli nic. Nevíme, zda produkce tabáku bude v Evropě snížena a jak bude vypadat situace z hlediska dovozu. To je jedna z klíčových otázek pro evropské producenty. Dále je tady otázka ochrany spotřebitele. Já jsem nedostal žádnou odpověď od komise. Vážení kolegové, domnívám se, že pokud máte nějaké lepší nápady z hlediska informovanosti spotřebitelů, jsem samozřejmě velmi vstřícný. Jenomže já jsem od vás žádné návrhy nedostal. Paní Korea také nepodporuje to, co jsem řekl. Já bych ovšem chtěl vědět, jak zaručit ochranu spotřebitelů. Řekněte mi to protože je naprosto nutné spotřebitele informovat o tom konkrétním výrobku. Pokud ty lehké cigarety, cigarety light, budou zakázány, jak budeme moci ty věci od sebe odlišovat, jak bude spotřebitel vědět, co si vlastně kupuje. Takže je velmi snadné říci, co nedělat, ale je také třeba umět říci, co tedy dělat, jak postupovat. To se týká i těch seznamů negativních a pozitivních. Pokud jde o ty charakteristické přísady, které způsobují určité tedy voné ehm, prvky, jako je třeba vanilka a podobně. Máme tady belgický příklad, kde je jasně řečeno, co je povoleno a co povoleno není. Podle mne například i mentol je škodlivý. Je to zase tedy voná přísada, která by měla být zakázána. Souhlasím i s paní Lulinkovou a dalšími, že komise nám nedala odpověď, pokud jde o dopad na malé a střední podniky. Pokud jde o obaly, pokud máme pružnější systém, nebo pokud budeme mít pružnější systém, a zde tedy podporuji to, co bylo řečeno na téma nadměrné regulace, protože to by pak skutečně bylo velmi směšné, kdybychom například v oblasti obalů měli nějakou opravdu přebujelou regulační soustavu. Chápu, jak vypadá situace v Lucembursku, na Azorských ostrovech a tak dále. Je skutečně třeba, abychom měli určitou, tedy sjednocenou politiku v oblasti obalů, ale zároveň, abychom tedy ponechali také něco na subsidiaritě. Já souhlasím s tím, co říkala paní Polsen, pokud jde o švédské předpisy, pokud jde o e, žvíkací tabák. V podstatě nepotřebujeme celou řadu novinek. Je třeba skutečně respektovat identitu Švédska, pokud jde tedy o šňupací nebo žvíkací tabák. Já samozřejmě vím, že jsou země, kde třeba mají menší tedy eh, počet případů rakoviny eh, plic a hrtanu, ale zase mají třeba větší počet rakoviny, eh, která se projevuje na rtech. Takže to všechno jsou otázky, které musíme respektovat z hlediska národních tradic ve všech zemích. A také jsme nedostali žádnou odpověď, pokud jde o nezákonné obchodování. Já bych chtěl upozornit na to, že jsem navrhoval zákaz například internetového prodeje, protože zejména mladí lidé rádi kupují věci přes internet. A já bych chtěl zopakovat, že tato směrnice má mít za cíl omezovat konzumaci tabákových výrobků u mladých lidí, aby mladí lidé nezačali vůbec kouřit. A proto je třeba zakázat prodej přes internet. Samozřejmě, že to je jenom tedy určitý malý výsek toho celkového obchodu s tabákem, nicméně bychom neměli zde otvírat vrátka nezákonnému obchodu takže je třeba, aby skutečně nebylo právě ve vztahu k mladým lidem povoleno kupovat tyto výrobky přes internet. Pokud jde o ty obaly, myslím si, že je to důležitá věc, ale že zde musíme být pružní, musíme být opravdu rozumní a také podporuji to, že pokud jsou na obalech eh, ty fotografie, ty fotografie jistě mohou být šokující, nicméně by to nemělo sebou přinést opravdu ztráty pracovních příležitostí v Evropě. Chtěl bych vás požádat o následující věc. Výbor bude chránit producenty tabáku, pokud ve směrnici budeme hovořit o používání cukru protože skutečně ten druh tabáku barley skutečně nemůže být použit a využíván bez cukru. Takže je skutečně třeba toto pravidlo upravit. A dále je také třeba, abyste reagovali na otázku ochrany spotřebitelů, co je tedy povoleno, co není povoleno. Skutečně jenom ve stručnosti, vážení kolegové, vám tedy navrhuji těchto pár bodů a možná bude třeba také přemýšlet, pokud je o kolegy z EPP, zda tedy můžeme následovat příkladu Německa a Belgie, pokud jde o vytvoření toho negativního a pozitivního seznamu. A máte-li nějaký dobrý návrh, já skutečně mohu stahnout návrh na ty tři úrovně škodlivosti, které jsem navrhoval, nebo se můžeme soustředit jenom na dva druhy to znamená lehký a velmi lehký. Ještě jednou vám děkuji za spolupráci, opravdu čekám na vaše pozměňovací návrhy a doufám, že se nám podaří dospět skutečně k dobré zprávě. Děkuji mnohokrát. Molto bene, grazie. Ča... Ano, děkuji mnohokrát Čabovi. A opravdu vynikající práce to byla podstatě jsme dospěli k závěru našeho jednání. Přeji vám, abyste se tedy správně eh, a v pořádku vrátili domů a sejdeme se zase 6. v 15 hodin. Eh, uzavírám tímto naše jednání.